špatná pro image eh, poslanců. Hovoříme hodně o sladění soukromého a pracovního života, rodinného a soukromého života. Je tedy absurdní, že se tyto eh, věty vyslovují zde v Evropském parlamentu a ještě absurdnější je, že zaznívají z úst žen. Děkuji. Bene, procedia. Děkuji. A nyní se vrátíme k pořadu jednání. Než zahájíme hlasování, musíme přednést několik prohlášení. Za prvé, Chci se vyjádřit k písemnému prohlášení číslo 007 2011, které bylo předloženo Papastamkosem, Benamiasem, Mitchellem, Sustou a Zvěvkou ohledně boje proti korupci v evropském sportu podepsáno většinou poslanců tohoto parlamentu. Toto je dobrá zpráva i pro záležitosti, které se bohužel často opakují a poškozují obraz evropského sportu i také italského sportu. Na základě článku 123 jednacího řádu bude prohlášení předáno adresátům a bude to také zveřejněno i v zápisu a v úředním věstníku. Další sdělení. A písemné prohlášení 0010 2011 Jana Kudasis, Geriger de Odenberg, Grostet, Tanok a Quickström ohledně prací komise pro lidi, kteří zmizeli na Kypru. I zde je většina podpisů poslanců, proto to bude na základě článku 123 předáno adresátům a tak dále a tak dále. Blahopřeji k této iniciativě. O slovo stručně požádala kolegyně Maria Janakudakis. Prosím. Oh, thank you. Uh... Děkuji. Jmenuji se Jana Kudakis, jen tak mimochodem. V posledních třech měsících můj úřad rozesílal maily, telefonoval, aby upozornil na toto prohlášení o pohřešovaných osobách na Kypru. A výsledek je opravdu úspěchem. Dnes tedy prošlo písemné prohlášení číslo 10, získalo velkou většinu. Chci poděkovat spoluautorům a zvláště chci poděkovat Charlesi Tanokovi, který skutečně v každém Štrasburku mi pomáhal získávat podporu. Také bych chtěla poděkovat úřadu pro prohlášení opatření a svým zaměstnancům, kteří nám práci velice usnadnili. Dnes na galerii, na návštěvnické galerii máme skupinu mladých lidí z Nepolvaku, což je organizace mladých Kypřanů ve Spojeném království, kteří se přišli podívat na oznámení tohoto prohlášení. Na nich závisí budoucnost a podpora Řečnice byla přerušena. Děkuji. Zdravíme. A aby to bylo spravedlivé, dáme slovo také panu Papastamkosovi, který byl prvním, kdo podepsal toto písemné prohlášení. Prosím, pane kolego. Děkuji. Já chci poděkovat kolegům Zjevkovi, Justusovi Mičelovi, prostě všem dalším. Eh, chci také poděkovat těm, kteří podepsali příslušné prohlášení a já doufám, že tento velice eh, toto jasné vyjádření Evropského parlamentu přiměje komisi k tomu, aby aktivněji vykonávala svou funkci koordinace boje s korupcí ve sportu. To se týkalo tedy předchozího prohlášení. Děkuji a nyní zde máme Sudan a Jižní Sudan. Budeme hlasovat o společném usnesení, nejsou zde pozměňovací návrhy, takže budeme hlasovat o společném usnesení jako takovém, kdo je pro, kdo je proti.